nyní přistoupíme k dalšímu bodu na dnešním programu. Už se stalo zvykem spožádat eh, výměnu názorů s předsedou eh, vojenského výboru EU s eh, váženým velitelem vojsk EU a je mi ctí a potěšením přivítat eh, pana generála Claudia Graciana. který zastává v současné době tuto významnou pozici předsedy vojenského výboru EU. Jsme si vědomi s rolí, funkcí a výzev eh, v této oblasti a proto, abychom byli průběžně informováni, eh, konají se eh, tyto pravidelné výměny názorů, takže nebudu zdržovat a dám vám slovo, pane generále, abyste nás seznámil s novým vývojem. Prosím, pane generále. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji paní Portiga, poslankyně, poslanci, dámy a pánové. Je mi ctí vystoupit zde dnes před zástupci občanů EU a jsem rád, že mám možnost vás seznámit s činností Eh, vojenského výboru a jeho přispění k bezpečnostní a obrané politice. A jsem si vědom významu eh, eh, parlamentu a vašeho výboru v této oblasti. Já jsem teda tady ve funkci předsedy vojenského výboru a jako mluvčí velitelů obrany všech 28 členských zemí a současně jsem vojenským eh, poradcem vysoké představitelky. Moje eh, eh, mise spočívá především v zapojení do společné vojenské a obranné politiky. Ehm, tento výbor se věnuje ehm, jak koncepční práci, tak Eh, poskytování konkrétních eh, doporučení v, ve vojenské oblasti, tak eh, aby koneční uživat, nebo hlas konečných uživatelů vojenského odvětví byl slyšet. Expertní práce a znalosti členských zemí eh, slouží k zdokonalování eh, všech fází eh, procesu vytváření a realizace společné Eh, bezpečnostní a obrané politiky. Vojenské eh, mise a operace, které jsou realizovány s podporou a eh, zapojením členských zemích v velice složitých oblastech ve světě, mm, je především součástí naší společné bezpečnostní politiky je vyvíjena velká snaha k implementaci globální evropské strategie a mnoho vojáků z členských zemí EU je, se angažuje v našem blízkém sousedství, jako jsou země Balkánu, ale i dál v Somálsku, Mali, ve střední Africe, e, jakož i ve středozemním moři a v Indickém oceánu. Hlavní úsilí pochopitelně se soustředuje na Afriku, kde je příčina celé řady výzev, kterým EU eh, e průběžně musí čelit a eh, souvislosti s multi dimenzionálními hrozbami, kterým čelíme. Dovolím si vás seznámit se svojí představou a e, s určitými příklady toho, jakým způsobem tyto hrozby jsou propojené mezi sebou a jak ovlivňují naše vnímání situace. V tomto kontextu trojstrané vztahy mezi různými teroriz, eh, formami terorismu, migrací a stabilitou jsou zvlášť důležité a eh, eh, čelit výzvám v oblasti eh, bezpečnosti vyžaduje eh, řešení těchto tří oblastí kombinovaně. Eh, samozřejmě migranti jako takoví nejsou žádní zločinci, ale nemůžeme zmírnit důsledky migrace, aniž bychom podpořili země původu prostřednictvím budování kapacit a podpory jejich boje proti terorismu budování kapacit a podpora bezpečnosti a rozvoje jako nový typ eh, podpory pro eh, bezpečnost a mír a stabilitu je právě důkaz toho, jak EU chce podpořit tyto země původu proto, aby nedocházelo, eh, nebo aby dokázali tyto země řešit krize sami o sobě. Evropská unie eh, vede celou řadu eh, operací exekutivní i neexekutivní. Ty exekutivní to je jednak Altea na Balkáně, jedná se o zajištění bezpečného prostředí a je to vedeno v rámci takzvaného Berlin Plus eh, dohody a dává a vytváří přímou vazbu mezi Evropskou unii a NATEM. Dále operace Atalanta v Adenském zálivu eh, je velice úspěšná za posledních deset let své existence. Eh, eh, při ochraně zranitelných lodí před piráty. Kromě výsledků této operace, operace Atalanta představuje také významnou platformu pro spolupráci se třetími zeměmi, jako třeba Jižní Korea, která pravidelně se zapojuje svými fregatami a, a spolupráci s Čínou, Spojenými státy a dalšími zeměmi vlastně touto cestou je otevřena. A konečně operace Atalanta v souvislosti s Brexitem eh, s, eh, eh, tam se ve velitelství přesune z Velké Británie do Španělska a část do Brestu ve Francii. A co se týče středomoří operace Sofia, má za úkol především přerušit převaděčské cesty z Libie do Evropy a spolupracuje s libijskou evropskou ochranou pobřeží, aby eh, se eh, podařilo ovlád, eh, si dostat tuto situaci pod kontrolu a, a, a kontrolovat aplikaci embarga na, zbrojně, na zbraně. A nemusím tady zdůrazňovat, jak je Sofia důležitá ne, eh, ne, operativní jsou v Mali, jedná se o ško- cvičení pro ozbrojené síly v Mali a nadále eh, realizujeme vojenské mise a operace a současně je potřeba také hodnotit dosažené výsledky, abychom co nejlépe přispívali k celkové eh, implementaci globální strategie. A e, pozitivních výsledků bylo dosaženo e, na vzdory složité situaci, ale také na vzdory velice omezeným možnostem oproti jiným operacím a organizacím, jako třeba OSN nebo NATO, které mají daleko větší prostředky. E, takže realizované operace, ty, ty tři mis, vzdělávací mise byly velice úspěšné. A to jak na politické úrovni tady, když se zaměřením ehm, e, velitelů na jejich úkoly v terénu a rozvoj aktivit v terénu s dalšími subjekty jako OSN nebo Africká unie, to e, jsou Eh, oblasti, eh, které eh, byly do značné míry omezeny pro nedostatek lidských zdrojů, a je potřeba také vést menší exekutivní operace. Jedná se třeba o hm, podporu koordinace a společný přístup v oblasti spravodajské, kdy Eh, vznikají díky vstupům eh, z, z terénu eh, jaksi společné strategie a Podstatné je také, aby nedocházelo k duplicitě se strukturami velení NATO. Ani toto nenahrazuje štáby členských zemí. Při, v těchto šesti misích a operacích Eh, využíváme samozřejmě eh, zapojení členských zemí. Já jako eh, velitel brigády v Afganistánu a v, a v Libanonu velice dobře vím, jaké, e, na jaké těžkosti velitel v terénu narazí. Jedná se o nedostatky vojenských zdrojů a e, především omezení e, v oblasti optimálního využití evropských prostředků na základě evropských mechanismů pro financování vojenských operací, což samozřejmě omezuje dopad našeho úsilí a e, díky e, a velké e, úspěchy jednotlivých operací v terénu a vzdělávacích misí Eh, i s poskytováním infrastruktury a vybavení pro jednotky, které cvičíme. To je veliká výzva a eh, díky návrhům, které máme na, stole, na stole eh, můžeme navrhnout určitá řešení jako European Peace Facility. Na druhou stranu také čelíme generačním problémům jako členské státy, které neposkytují dostatečně ne eh, vybavení a podobně. Já bych uvedl pár příkladů. Třeba UTM Somálsko, tam chybí 30% požadovaného personálu, kdy do určitého, v určitém okamžiku už nebude možné vykonávat všechny úkoly spojené s mandátem Eh, v Kongu například 28 členských zemí se rozhodly rozmístit část eh, cvičitelů v místě, které se nachází několik set kilometrů od hlavního města, ale ten přesun není možný, protože není k dispozici odpovídající podpora. Čili stručně řečeno, eh, je to dvojí výzva. Na jedné straně je potřeba eh, eh, jak si eh, odblokovat omezení pro financování operací a za druhé členské státy by měly projevit více solidarity a nabídnout více zdrojů a pracovníků a osob do jednotlivých operací. Vojenské operace jsou schvalovány jednomyslně všemi 28 členskými zeměmi a možná by byla potřeba větší politická ambicioznost nebo upřesnit podmínky při, operaci, při realizaci těchto operací v terénu. Další poznámka, to je spíš technického rázu sice, že jak EU, tak členské státy se častě, často angažují paralelně na stejném bojišti. Dobrý příklad je Mali, kde je minus OSN, Evropská unie, operace Balkán, kterou vedou francouzi a, a teď ještě další. Takže to je takový příklad. Myslím, že musíme více přemýšlet na strategické úrovni, abychom si řekli, jakým způsobem tyto situace řešit co nejlépe. Ještě bych chtěl připomenout, že Evropská unie vede 10 civilních misí v rámci JDP, které jsou velmi důležité Eh, civilní vojenské synergie eh, jsou typickým rysem lepší koordinace mezi oběma eh, elementy, tedy civilním a vojenským, znamenají optimální využívání zdrojů při řešení konfliktů a krizi. Vojenské a civilní mise musí se zohledňovat navzájem. A mezinárodní organizace eh, se, jsou podřízené různým pravidlům, třeba OSN eh, může mít civilní i vojenské jednotky pod jednotným velením, zatímco v rámci NATO, eh, což je vojenská organizace a ta jak si všechno združuje pod vojenskou pod vojenským vedením. A zatímco zase v jiných případech je to velmi paralelní. E, bylo by asi užitečné také posílit kapacity plánování a koordinace e, mezi vojenskou a civilní složkou při velení. Co se týče plánů implementace eh, Evropské globální strategie. Řekl bych, že jsme v posledních letech udělali veliký kus práce, i vy tady eh, v Evropském parlamentu a Evropské unii bylo odvedeno mnoho práce. Byl stanovený základ pro novou architekturu bezpečnosti a obrany v Evropě. V prosinci 2016 rada eh, zvýšila ambice Eh, politiky bezpečnosti a obrany, kdy EU má možnost hrát jako skutečný zaštitovatel bezpečnosti. Co se týče implementace globální strategie EU, eh, nejpropagovanější nástroj této oblasti je rozvoj kapacit obrany a realizace Eh, těchto eh, našich ambicí závisí na odpovídajících kapacitách. A ještě stručně pár slov o několika těchto implementačních nástrojích. Za prvé struktura PESCO, která má zajistit hlubší spolupráci mezi členskými státy, to je jeden nástroj. Netýká se to jenom rozvoje kapacit, ale také e, e, operační závazky, které mají přímý vliv na naše mise a operace. A v blízké budoucnosti bych řekl, že kromě celé řady společných projektů, dohromady 34, 25 členských zemí z 28 se zavázalo eh, k tomu, že přechod od eh, plánovací fáze k jejich realizaci, to bude jaksi určující pro skutečnou hodnotu společné obrané a bezpečnostní politiky. Závazky eh, členských států to bude také příležitost rok po implementaci zhodnotit úspěch této politiky. Další Eh, nástroj koordinace obrany Karde, to je nástroj, který měl zajistit lepší koordinaci plánování eh, obrany členských států. i ve mapování eh, obraných kapacit umožní koordinaci úsilí jednotlivých členských zemí. Evropský obranný fond a Evropský obranný program by měly doplňovat předchozí nástroje, tak aby operace byly atraktivnější a zajistily finanční podporu pro jednotlivé projekty. Už jsem to zmínil, European Peace Facility, to je významná iniciativa na podporu kapacit obrany a bezpečnosti EU pro eh, další generaci je Jedná se o mechanismus financování, který združuje existující finanční nástroje k jejich lepšímu využití a současně rozšiřuje jejich rozsah. UMISI eh, přispělo k posunutí jednotlivých iniciativ kupředu s, s, s rozšířením vojenských kapacit a naplnění Eh, naš, našich ambiciozních cílů. Zásadní bylo také eh, eh, vytvoření systému zajišťování vojenských kapacit ze strany Evropské obrany agentury. Co se týče globální strategie, také mimo evropští partneři od začátku mého mandátu v listopadu 2018 jsou jaksi oslovováni. tuto chvíli musím ještě vysvětlit některé pojmy, jako je třeba strategická autonomie, která figuruje v globální strategii a souvislost s mm, stávající strategií CSDP. Já vím, že tento pojem se používá na různých forech a může docházet k nedorozuměním a zbytečné kontroverzi. Jsme si vědomi interakce mezi EU, NATO a společnou deklarací z července 2016 a července 2018, které obě mají za cíl posílit tuto spolupráci oblasti míru a stability v severoatlantické oblasti. Eh, a mm, bez ohledu na členství většiny členských zemí v NATO, eh, v celkové úsilí pro prohloubení této spolupráce eh, je takové, že EU e a členské státy EU zahájily proces vyhledávání vlastních strategických cílů. A tam není rozpor a není ani eh, cílem konkurovat na to, eh, jde jenom o to, aby obě tyto organizace využívaly eh, maximálně svoje zdroje a členské státy komplementárním způsobem. Ehm, takže více zdrojů pro bezpečnostní obranou eh, politiku EU neznamená, že jsou tyto kapacity odebrány na to. Eh, naopak ehm, je podstatná spolupráce obou organizací a eh, posílení evropského pilíře je také jedním z cílů to, kdy Spojené státy apelují na to, aby Mm, evropské eh, struktury eh, na to posilovaly a neoslabovaly. Já bych chtěl připomenout, že vojenské kapacity eh, vlastní členské státy a spojenci to a strategická autonomie nemá být vnímána jako autonomie oproti něčemu, jako třeba oproti NATO, ale spíš autonomie něco konat. A co se týče globální strategie, Evropská unie eh, se chápe více odpovědnosti a eh, nezávislých kapacit, aby mohla vést širší, operace v širším rozsahu, kdykoliv to bude možné a eh, kde to bude potřeba. Nástroje, ohlášené nástroje CSDP by měly také umožnit větší pákový efekt pro konkrétní relace s africkými zeměmi Eh, nebo s východními partnery a organizacemi jako NATO. Uvedu překlad třeba vojenská mobilita, to je příklad skvělé spolupráce, eh, takové komplementárnosti mezi EU a NATO, které spolupracují v počátečních fázích vojenských eh, operací podle eh, existujících eh, eh, kapacit v daných oblastech. A důležitá je také výměna informací se zvláštním zaměřením na západní Balkán. Je potřeba připomenout do jaké míry je tato oblast prioritní pro obě organizace. Dámy a pánové, dovolte mi uzavřít, ehm, jak jsem říkal, ehm, informace o vojenském výboru. Ehm, naším cílem je bezpečnost a obrana eh, EU a poradenství na politické úrovni, kombinovat stanoviska eh, v oblasti vojenské. A chtěl bych také připomenout, že globální strategie jasně zdůrazňuje silnější Evropu a cestu, jak tohoto cíle dosáhnout. EU musí být věrohodná, odpovědná eh, a jednotná. Budování silnější Evropy nelze realizovat eh, ze dne na den. Vyžaduje to zdroje, politický kapitál, lidský kapitál, peníze i čas dlouhodobé plánování je zde potřeba eh, teď eh, plán máme a teď členské státy eh, musí odpovědným způsobem poskytnout potřebné nástroje k mm, dosažení těchto cílů a nebo eh, pasivně ne, neoma, neomezovat EU eh, v, při realizaci těchto cílů jak už bylo dokázáno, ekonomika jako taková sama eh, má určité meze při ovlivňování globálních procesů, ale EU to není jenom diplomacie a finanční a humanitární pomoc prostřednictvím vojenské a bezpečnostní politiky. Jsou tyto nástroje doplňovány civilními a vojenskými misemi a operacemi v terénu. Dobře víte, že eh, eh, um, vojenská oblast je významnou složkou a naším cílem by mělo být využívat vojenské kapacity eh, přesným a konzistentním způsobem k implementaci globální strategie. A já jsem přesvědčen, že potřebujeme tři věci, které musíme budovat. Eh, pevné velení, interoperabilní národní armády a solidní finanční nástroje. Další úsilí v tomto procesu bude ehm, vyžadovat eh, sledování eh, naší globální strategie silnější Evropy. A doufám tedy, že jsem vám poskytnul dostatečně roz, eh, konkrétní obrázek. Děkuji. Thank you very much indeed. Pane generále, já vám velice děkuji za tuto prezentaci a nyní bych chtěla zahájit výměnu názorů s členy našeho výboru a úvodem bych měla dvě otázky. Současný mandát uniformed současný mandát Uniformet Sofia záhy vyprší. Jaké kroky bychom měli přijmout, abychom posílili bezpečnost v oblasti Středomoří? A potom mám druhou otázku. Co byste poradil vysoké představitelce v souvislosti s řešením konfliktu u Azovského moře. To je poněkud odlišný problém. Doposud jsme se zde o této oblasti nezmiňovali. Ale my jsme v poslední době diskutovali poměrně často o tomto problému. A nyní dávám slovo panu Galerovi. Ano, děkuji mnohokrát za tento komplexní přehled. Dobře jste zareagovala na celou řadu témat, otázek. Hovořil jste o misích do Asie a teď ještě zbývá EU na to společné akce v této oblasti, protože to začalo tak záhy. E, vidíme určité narušující tendence v Bosně Hercegovině a e, snížily se e, vojenské jednotky pozemní, některé tam jsou jako rezerva. Snažíme se relokovat takovéto záložní síly. To bychom si měli připomenout, že je to eh, disruptivní složka v Bosně Hercegovině, takže bychom v tom neměli pokračovat. Co se týče Sofie, je nám toho líto, možná mě opravíte, ale to velitelství je na straně Itálie, pokud se nemýlím a myslím, že tu německou část vyslali i na Širé moře. Je to frustrující, že se Němci s toho stáhli, když to bylo správné rozhodnutí, ale není možné, aby se to řešilo jenom mezi uprchlíky a Libijci. Libijci neberou telefony a pan Salvini není zrovna nešťastný, když dochází k určitým událostem, eh, které mají odstrašující účinek. Mohl byste na to zareagovat, protože tato záležitost nebyla ukončena, mise také nebyla ukončena, co bude následovat. Jistě je tu přemístění do Španělska, a potom je tu Velká Británie bude stále ještě pomáhat, nebo my také Nabízíme možná řešení jako následné mise, kdyby nás podpořili, co se týče těch výcvikových misí. Říkáte, že je nedostatek personálu. Jaké by bylo nejlepší řešení? Politicky skandalizovat eh, skutečnost, že členské státy eh, nezajistí dostatečné síly pro ty eh, výcvikové mise. Co můžeme udělat v tomto ohledu? Mohl by Evropský parlament na to upozornit. A poslední bod. Plánuje se nástroj European Peace Facility, jak jste o tom hovořili. Touto cestou lze zajistit financování na mechanismus a budeme tedy schopni mít více společných nákladů. Já jsem proto, aby více členských států bylo ochotno se zúčastnit, že bychom tedy mechanismus a Cína nahradili tady tímto evropským mírovým nástrojem. Pan Pasko, děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Dotkl jste se velkého rozsahu různých témat, kterým věnujete pozornost. A já mám dvě otázky. Američané nám vždy říkají, že bychom měli udělat více pro obranu, ale když něco uděláme, tak okamžitě eh, eh, eh, nabudou podezření, alespoň já si to tak vysvětluji. Vedeme přímý dialog s Amerikou, abychom konkrétně ukázali, že tady to nezadává důvod k podezření. A potom druhá otázka, do jaké míry monitorujete tu e, situaci Azovské moře, Černé moře, protože to je v podstatě oblast působnosti NATO. Děkuji Nevím, jestli pan Jurek chce také vystoupit. Ano, ne? Ne? Pan poslanec Zdrojevský. Děkuji. Hned. Na začátku pan generál uvedl určitá omezení a později v podstatě vylíčil situaci v obrané politice z pohledu obraného výboru, ale také hovořil o novém přístupu k novým projektům budoucnosti. Proto bych vás chtěl požádat, pane generále, zda byste mohl stručně načrtnout, co se má změnit, jaké změny nás očekávají z pohledu vašeho výboru. Děkuji. Pane generále, domnívám se, že to byly všechny otázky. Můžete na ně prosím odpovědět. Můžete k tomu dodat své komentáře. Děkuji. Začnu otázkou, která se týkala Sofie. Jak je známo, 21. března vyprší platnost mandátu. Nedávno jsem navštívil Bukurešť, asi tak před dvěma týdny, kdy zopakovali všichni ministři obrany, jak je tato mise důležitá a víte, že eh, eh, mandát se e, týká e, e, narušení legální migrace a má určité dopady a také sekundární dopady. A Sofie představuje velice důležitou misi z hlediska vytváření kapacit. Odpovídá to globální strategii EU a také bychom měli postupovat krok za krokem. OSN má schválit druhou fázi já samozřejmě nejsem schopen říct si, jak to bude vypadat, jaké geopolitické rozhodnutí bude přijato. Ale asi by nebylo správné, bylo by to kontroverzní ze strany EU, kdybychom vyslali takový signál, že ta kdyby se na takovémto významném zhromáždění nepodařilo nalézt eh, rozhodnutí o té misi, to by asi mělo negativní dopady na koncepci eh, globální strategie. A také bych chtěl připomenout, že střední středomoří zůstane asi eh, velmi problematickou oblastí, eh, eh, protože je to důležitá cesta migrantů. Problém migrace se sice vychyluje oběma směry, ale měli bychom nalézt nějaké řešení ve smyslu solidarity. Technicky mohu říci, že to samozřejmě můžeme podpořit z politického hlediska, to nezávisí na nás. Azovské moře a ten konflikt, to není eh, v současnosti vojenská otázka. Jistě, že to sledujeme, máme spravodajské poznatky k dispozici, sledujeme vývoj situace, ale stojíme za eh, politickým prohlášením Evropské unie. Chcem, jistě pomůžeme hledat řešení. A tady vystupujeme jako partneři východní zemí, aby to posílilo důvěru na straně na to, co se týče mechanismu ten, to je společná operace, proto je to velice důležité. Pokládám to za povinnost, abychom posilovali eh, synergie a spolupráci s NATEM, s vojenským výborem na to, abychom nalezli jiné způsoby eh, spolupráce. Jistě má podporu na politické úrovni. Je to společná a měl to být tedy prováděcí mise že tedy rozšiřovat aktivity podle toho, jak se vyvíjí situace. Jsou to operační i strategické složky a víte, že v loňském eh, roce ten eh, rezervní složka se z Itálie přesunula do Bosny Hercegoviny a toto rozmístění jsme preferovali, aby tedy zůstali. Spojené království. To je nesmírně důležité. Uvidíme, jak dopadne diskuze o Brexitu. 31. března budou ukončeny aktivity a aby se stali partnery, budeme potřebovat dohodu o partnerství a samozřejmě bude třeba o tom diskutovat po té, co bude přijato politické rozhodnutí. Britové také mají předsednictví v Alteji a poskytují dobré kapacity, takže je třeba, abychom co nejdříve dosáhli dohody, která umožní eh, jejich účast, eh, kterou si jistě přejí. Co se týče Spojených států amerických, udržujeme přímé eh, kontakty pro nás vojenské složky je někdy snadší přímo diskutovat o tom, co se děje a Chápeme, že Evropa může velice pomoci, co se týče realizace misí jako Somálsko. Také Evropská unie hraje velice důležitou roli v Sahelu, v Africe a v současnosti je mnohem snažší, abychom hráli tuto roli než na to. Ale nyní po roce 2011 došlo ke změnám a na to se zaměřuje na kolektivní obranu a my máme takovou doplňující úlohu. Upřímně řečeno nemohu citovat žádné politické údaje. Já zastupuji tedy vojenskou složku a e, my bychom potřebovali tedy více prostředků, abychom mohli zajistit lepší interoperabilitu, e, lepší kapacity, což by tedy a, a možnosti členských států EU jsou velice dobré. Výcvikové mise, tak e, ty eh, se dostávají do velice nebezpečných míst Mogadišu, Mali, do střední Afriky, eh, odvádějí tam velice dobrou práci. A doufám, že eh, této dobré práce budou pokračovat. Musíme nalézt nějakou cestu, jak jim umožnit, aby v této činnosti pokračovali. 500 členů, 550 bylo, se zúčastnilo mise do Mali, musí tam dělají dělat spoustu věcí, vyžádá si to značnou eh, eh, míru spolupráce. Já jsem eh, vedl misi v Libanonu a jsme měli k dispozici asi tisíc lidí, takže je, je třeba vést takový velký celek a měli bychom být dostatečně silní, abychom tedy se ujali těchto aktivit. Dále myšlenka toho mírového nástroje. Tím pádem budou tyto mise věrohodnější byla to mise například v Somálsku, ale ne, narazili na problémy, protože neměli dostatek eh, střeliva pro ten výcvik. A to se dá momentálně řešit jenom bilaterálně, ne na úrovni EU. Eh, tady jde tedy o ty společné výdaje, ty výcviky by měly být také eh, důvěryhodnější a Měli bychom pomáhat třetím státům, které mají zájem eh, na spolupráci, protože to bude přínosná situace pro obě strany. V současnosti se ten mechanismus Atina eh, má řešit spolu s Afrikou. Já se nezabývám financemi, ale já jsem působil jako velitel eh, přímo v terénu pět let a takže je třeba věrohodným způsobem zajistit výcvik pro eh, osoby, eh, zajistit tedy aspoň na minimální úrovni ty nutné instrukce. Někdy to bývá frustrující. Já jsem eh, předsedou teprve 3-4 eh, měsíce, takže si vyjádřit obdiv pro všechno to, co bylo uděláno. Jistě někdy to bývá obtížné pochopit, jak bylo mož, je možné, že když máme problémy v střední Africe, eh, tady je taková malá nemocnice, kterou, kterou se staráme. Takže budu jsem jsem požádal o eh, poradce, eh, požádal jsem také o eh, pomoc i v parlamentu, protože musíme vysvětlovat, jak důležité je naplnit tuto misi, jak důležité pro Evropu je, aby byla úspěšná v těchto misích. A to proto, že teď mluvíme o několika tuctech lidí. Měli jsme období, kdy Evropská unie a naše země byly schopny umístit tisíce, tisíce osob. A zase abych se chtěl vrátit k tomu příkladu, kdy já sám se v roce 2006, eh, když se Unifil eh, vybudovával eh, během 15 dní, evropské země se angažovaly a Tady v Bruselu pak bylo, se bylo možné zařídit, že se umístilo 6 tisíc lidí. Teď mluvíme jenom o pár desítkách, takže si myslím, že je důležité, abychom pochopili, jak moc je Evropa důležitá pro Evropany. A já myslím, že teď už tady není žádná jiná alternativa těmto aktivitám. Černé moře Tak tady platí to tež a musím přiznat, že bych si mohl poslouchnout ještě jedno vaše otázky, protože jsem přišel tu první část, nemohl jsem se věnovat té první části, nebo poslední otázka. Pan posel Zdrojevský, prosím. Pan Zdrojevský, prosím, ano. Ano, šlo o změny. Co nás čeká do budoucna? Ano, tady budoucnost. Ano, no, k budoucnosti. Tady jsem optimista, protože vím, že organizace mezinárodní eh, mají spoustu zkušeností. Je to tak nahoru, dolů, ale teď se kladou velká očekávání na Evropu zahraničí když jste někde venku, mimo Evropu, v Somálii, v jiných zemích, eh, třetích zemích, tak skutečnost, že Evropská unie je schopna zmobilizovat ekonomiku, vojenské prvky, eh, pojistit se, postarat se o věrohodnost a to s podporou některých vojenských misí, protože nejsme vojenská organizace, to je globální organizace. A to může, eh, vést tomu, že vznikne spousta očekávání. Já jsem, já věřím silně v to, že Evropská unie vyřešila eh, řadu evropských problémů a že může, eh, a toto je jedna věc, a za druhé jsme měli tolik změn, jsou tu ostatní organizace, jako třeba NATO, tam má, společ, tam má taky určitou strukturu a sleduje spíše eh, společnou obranou politiku. To je důležité pro Evropskou unii. Byl jsem v NATO 2011. Lis, Lisabonském setkání, kdy na to velmi se redukovalo, protože bylo řečeno, eh, že eh, permise je ukončena před pár lety, zase další změny. Řeklo se, že se vrátíme k tomu, co bylo a teď je nepravděpodobné, že by eh, jednotky NATO zahraničí opět šly do krizových operací, nebo že tady bylo nějaké řízení eh, krizí. Tam do budoucna možná vybudování kapacit, boj proti terorismu, nestabilitě a jiné věci. A myslím si, že Evropská unie má globální strategii a ta může přijít s odpověďmi. Ale to je tady musíme mít koncent všech 28 členských států. Děkuji. Vážení kolegové, bylo mi řečeno, že pan generál musí odejít. Přesně ve 12, takže Nebudeme možná riskovat další kolečko. Pane generále, pokud byste ještě chtěl vyslat nějaké poselství, tak tak učiňte. Jinak bych vám rádi poděkovali. Tak, jsme téměř na konci tohoto legislativního období, ale jsem si jistá, že v příštím eh, období se jde, povede i nadále výměnu názoru s předsedou Evropského vojenského výboru a že to bude tak pravidelné, jako to bylo během tohoto funkčního období. Takže vždycky to vám to bylo potěšením. Ještě jednou děkuji za váš rozsáhlý příspěvek a za otevřené odpovědi na naše otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Tak a teď zatleskáme. Děkuji a začneme ve 14.30 odpoledním zasedání. Děkuji.